Mesdames, Messieurs, chers collègues. Dámy a pánové, vážení kolegové, vítám vás v Evropském parlamentu a navrhuji, abychom započali s naším jednáním. Máme tlumočení do 23 jazyků členských států Evropské unie a v tuto chvíli jsme také přímo vysíláni přes internet – Všechna eh, zasedání nebo velká část našich zasedání je přístupná veřejnosti a proto je také velmi často vysíláme na internet. Vítám vás v našem rozpočtovém výboru Evropského parlamentu a chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přijali pozvánku na toto setkání, která se, které se koná eh, každý rok v současnosti a umožňuje členům parlamentu z finančních a rozpočtových výborů, ze Senátu v Bruselu anebo z národním, v národním parlamentu, například rotačního předsednictví Evropské unie, aby se všichni sešli a abychom si popovídali o aktuálních tématech. Chtěl bych vás informovat o tom, že tento rok 35 senátorů vyhovělo našemu pozvání z národních parlamentů a zastupují 18 parlamentních schromáždění z různých členských zemí. Chtěl bych tady přivítat především eh, předsedy jejich finančních a rozpočtových výborů, Vítám tady eh, tyto eh, zástupce ze Španělska, České republiky, Belgie, Maďarska, Portugalska, Rumunska a Slovenska. Ostatní eh, státy jsou tady také zastoupeny svými místopředsedy nebo jinými poslanci. Dnešní setkání je velice důležité. Je to okamžik, který je velice důležitý pro život v Evropském parlamentu. Před několika dny proběhla Evropská rada a Evropská komise v červnu vydá návrhy, které se týkají finančního evropského rámce až do roku 2020. Takže je to velice důležité období. Před několika dny Evropská rada přijala nový postup, který povede k tomu, že členské státy budou mnohem více koordinovat svou rozpočtovou politiku a své hospodářské politiky. za dva nebo tři měsíce, za několik týdnů, eh, Evropská komise předloží ty zmíněné návrhy. Tak, aby se rozdělily velké částky rozpočtu na evropské úrovni mezi rokem 2014 až 2020. Jak víte, tak evropský rozpočet má určitý rámec, takovou tabulku, která se týká několika let. V tuto chvíli se nacházíme v období 2007 až 2013 a připravujeme období 2014 až 2020. Podle našeho názoru je tedy důležité, shodli se na tom eh, předsedové výboru Evropského parlamentu a i národních parlamentů, že je potřeba si eh, o některých věcech vyměnit názory, protože toto je velice důležité období. Předsedové eh, z národních parlamentů se vždy pravidelně setkávají a na minulém zasedání byl vyzva, byli vyzváni předsedové finančních a rozpočtových skupin. Vyzvali tyto předsedy, aby se setkali a vyměnili si názory. A Zaslali jsme vám některé dokumenty na přípravu tohoto zasedání, abychom z toho mohli v naší rozpravě vycházet. A já bych chtěl navrhnout následující pracovní metodu. Nejprve tady bude můj stručný úvod, potom dám slovo zpravodajům pro rozpočet 2012 za, Evropské, za Evropský parlament. Je to zpravodajka paní Balcány. A potom vyzvu každého zástupce z Národního parlamentu, který si to bude přát, aby se vyjádřil na naše dnešní téma. Pokud je o další část diskuze, a tady je potřeba, aby se vyjádřil každý zástupce, nebo aby se vyjádřili všechny parlamenty. A proto vás prosím, abyste vyplnili ty formuláře, které před sebou máte, tak abychom mohli organizovat rozpravu a aby se každý mohl vyjádřit, každý, kdo si to přeje. Abych vás tedy uvedl do tématu dnešní diskuze. Pouze několika slovy. Všechny naše země jsou ve velice obtížné rozpočtové situaci. A Evropská unie, jejíž rozpočet je financován z národních rozpočtů, je ze stejných důvodů také ve velice problematické obtížné situaci. Finančních prostředků je málo a proto naší úlohou, tedy úlohou parlamentů je, abychom lépe využili finanční prostředky, které máme k dispozici a abychom spolupracovali, protože tím, že budeme spolupracovat, bude možné prostředky lépe využít. Jak bychom měli postupovat, abychom zabránili souběžnému vynakládání prostředků, abychom zabránili plítvání mezi využíváním prostředků, které jsou rozhodovány na evropské úrovni a mezi vydáváním prostředků na národní úrovni. Jak můžeme zajistit, aby v oblastech, kde mnoho členských států vydává národní prostředky, aby ty prostředky byly lépe využity, například v oblasti vědeckého výzkumu, by tam totiž, eh, nebo je tam taková kritická masa a nad to už je to vlastně neefektivní vydávat více prostředků. Jak můžeme spořit, jak můžeme vydávat méně, protože chceme mít eh, vyrovnaný rozpočet, ale někde je potřeba vydávat prostředky, protože tím vlastně se připravujeme na budoucnost. Některé výdaje jsou nutné. A jak tedy lépe takové prostředky vydávat, jak mít větší ekonomickou a sociální efektivitu při vynakládání veřejných prostředků, tedy prostředků našich poplatníků. A především, jak je možné lépe pracovat každý sám za sebe a všichni dohromady. Tak, abychom zajistili financování společných cílů, které tady všichni máme, všechny státy v Evropské unii. A tyto cíle jsou shodnuty v programu, který se nazývá Evropa 2020. Je to takový akční plán Evropa 2020. Není to myšlenka Evropské komise nebo Evropského parlamentu. To je jednomyslná politická vůle Evropské rady, hlav států a vlád, které se proto rozhodly minulý červenec červenec 2010. Jakým způsobem to tedy budeme financovat? Evropský rozpočet přispívá k financování priorit programu 2020 a paní Belzány vám tento rozpočet odprezentuje. Zajímavé může být, že každý z nás vysvětluje, jak v jeho zemi jsou zohledněny tyto cíle, anebo naopak, jakým způsobem zohledněny nejsou. Po programu Evropa 2020, eh, nebo pardon, před Evropou 2020 jsme tady měli také Lisabonskou strategii. Ta byla přijata v roce 2000 pro období 2000 až 2010. Bylo to naprosté selhání. Ovšem tentokrát už selhat nemůžeme. V tuto chvíli se dostáváme z krize, některé z našich zemí ještě v krizi jsou, a potřebujeme připravit budoucnost, musíme si pojistit budoucnost. A to je právě účel programu Evropa 2020. Jakým způsobem se toho chopíme, jak si vytvoříme evropský rozpočet a jak eh, každý sám ve své zemi se pokusí tyto věci na národní úrovni dosáhnout. A jak bude možné lépe spolupracovat Vzhledem k tomu, že naše vlády na posledním Evropském samitu rozhodly, že budou zřízeny koordinační procesy pro koordinaci rozpočtové a ekonomické politiky to vše je vlastně zachyceno ve slově Evropský semestr. Každý rok v naší každé zemi rozpočtový postup bude začleněn do rámce evropského semestru a vše bude probíhat v souladu s tím, co je naplánováno právě v rámci evropského semestru. V mnoha parlamentech až dosud v tomto postupu, o kterém rozhodly hlavy států a vlád, nebylo místo pro parlament jako takový. Bez pochyby je teď obecně vzato eh, to tak, že samozřejmě na národní úrovni o tom o rozpočtu hlasuje národní parlament, ale není potřeba Evropský, eh, pardon, parlamenty do toho zapojit od samého počátku. A přání, které bylo vyjádřeno na mnoha místech a které sdílím, je, že národní parlamenty musí být zapojeny do tohoto procesu od samotného počátku, od prvního dne, protože právě v parlamentu je vedena demokratická diskuze, veřejná diskuze a ve chvíli, kdy Evropská eh, rada bude mít nové pravomoce, které zatím neměla, a bude stanovovat eh, rozpočtové volby, eh, nebo prostě bude se rozhodovat pro určité rozpočtové směry, tak v tom případě potřebujeme, aby ta volba stavila na politické diskuzi, která proběhne ještě předtím, než se bude o rozpočtu rozhodovat. Je potřeba, aby se k tomu Evropský, nebo parlamenty, aby se k tomu vyjádřili a aby se o tom eh, eventuálně i hlasovalo. Je nás tedy mnoho, kteří si myslíme, že postup, evropský semestr, o kterém rozhodly hlavy států a vlád, je dobrým postupem, ale je potřeba tento postup ještě doplnit. Je potřeba sem do toho zapojit národní parlamenty a myslím si, že jedno z témat, o kterém bychom dnes odpoledne mohli diskutovat, je samozřejmě eh, samotná podstata, tedy jak vidíme financování našich cílů do roku 2020, ale také to, jakým způsobem by národní parlamenty se mohly zapojit do tohoto postupu. Dobře, děkuji vám a slovo dávám Francesce Balcány, která je zpravodajkou rozpočtového výboru pro rozpočet za příští rok a ona vám představí postup toho, jak Evropský parlament připravuje integraci evropského rozpočtu do eh, toho velkého programu Evropa 2020 a jakým způsobem se to bude eh, slaďovat také se, se, s evropským semestrem. Děkuji, pane předsedo. Tak jak jste uvedl, tento rok jsme začali pracovat na rozpočtovém postupu pro rok 2012 a to je právě okamžik, kdy vlastně i začíná eh, semestr. Mnoho členských států eh, mají eh, velké problémy a proto bylo potřeba tady udělat některé zákroky pro stabilizaci. Od samého počátku bylo tedy jasné, že evropský semestr tady má dvě, dva strategické cíle. Především cíl vytvořit nástroj, skutečný nástroj, který by mohl zavést větší ekonomické řízení v Evropské unii a potom také, abychom mohli konkrétním způsobem realizovat přidanou evropskou hodnotu, která by měla být základem všeho našeho úsilí, pokud jde o rozpočet. Evropský semestr byl tedy od počátku určitým eh, východiskem při budování nebo vytváření eh, evropského rozpočtu. Co znamená evropský semestr? Znamená především, že se musíme snažit nalézt nějakou koordinaci a soulad národních rozpočtů s evropským rozpočtem. Evropský rozpočet eh, by měl eh, rozdělovat prostředky a měl by k tomu tady být strategický nástroj, který by eh, širším způsobem organizoval z evropského pohledu také rozpočty členských států, aby to bylo vzájemně nějakým způsobem sladěno. A proto jsme tady zvolili přístup, který by měl být nový. Měli bychom tady z rozpočtu eh, vycházet při naší zprávě. Není snadné koordinovat rozpočet, jako je rozpočet Evropské unie, s národními rozpočty, protože samozřejmě jsou tady různá pravidla v členských státech, která se uplatňují, ale Je tady e, důležitý soulad cílů. Cíle musí být v souladu a priority také. A proto musíme o něco takového usilovat, na to musíme pracovat. To znamená, nemá to být formální e, koordinace, ale má to být skutečně strategická koordinace té podstaty, toho základu. My jsme si tady tedy e, stanovili strategii, kterou sdílíme a my jsme tady eh, to odhlasovali velkou většinou a to je právě strategie Evropa 2020. Cílem je, aby to byla opravdu aktuální strategie, strategie, eh, která hm, během tohoto období přinese Evropě výsledky, které budou měřitelné, tedy strategie, kde už od počátku spojíme úsilí a zodpovědnost členských států tak, abychom byli první nebo je to proto, protože my jsme vlastně ti první, kteří nějakým způsobem utváříme tuto strategii, ale potom provádění a zodpovědnost členských států je také velice důležitá. A proto náš rozpočet musí být tím východiskem, jednoduchým a jasným nástrojem, kterého se budeme držet, abychom vytvářeli národní politiky. Evropský semestr eh, také eh, vede k reformám a je potřeba, aby se národní úroveň sladila s tou evropskou. Musí z toho vycházet politiky, které se budou stanovovat. Tyto cíle strategie 2020 nás vedou eh, k určitým úvahám. Musíme usilovat o to, aby rozpočtové politiky byly dlouhodobými politikami a nesmí eh, to vést pouze k tomu, že by byly jednoleté. Musí to být politiky, které budou vždy se upínat do budoucnosti a budou sledovat cíle nejenom 12-měsíční, ale budou usilovat o to, aby tady byla delší konzistentnost, delší období. A to je typický cíl eh, investičního rozpočtu. Eh, takovým rozpočtem je i evropský rozpočet. Nejenom proto, protože všechny náklady Evropské unie jsou vlastně eh, investice. Toto je opravdu nebývalý nástroj k tomu, aby tyto investice vedly k překonání krize a samozřejmě tady máme velké problémy, máme tady zadlužení a tak dále. Investiční rozpočet tedy znamená, že to musí být motor pro všechno rozhodování. Je samozřejmě jednoduché eh, si něco před, takového představovat. Tedy Členské státy se teď musí pokusit na evropské úrovni čerpat prostředky, aby mohly financovat potřebné výdaje a na druhé straně my národní výdaje musíme eh, slaďovat z pokyny z evropské úrovni a evropské prostředky by měly být vnímán jako určitý pákový vliv nebo na něco, co ovlivňuje národní výdaje. Strategie eh, Evropa 2020 má také různé priority, jsou tam velice ambiciozní priority a nejvyšší prioritou je první cíl Evropy 2020, tedy aby v Evropě bylo více pracovních míst, kde se budeme snažit dosáhnout růstu. Strategii 2020 musíme považovat za nástroj Evropy pro překonání krize. Pokud jde o rok 2012, jsou tady v podstatě dvě klíčová slova, dvě taková hesla. Je potřeba přihlédnout eh, k situaci, kdy je potřeba provádět úspory a kdy tady máme finanční problémy v členských státech. Ale samozřejmě si musíme být vědomi také skutečnosti, že strategie 2020 eh, je reakcí na eh, krizi, má to být řešení pro krizi a je to finanční strategie, kterou bychom tady měli přijmout. Neměli bychom ztrácet čas protože to je reakce na krizi. Tato strategie nám pomůže, abychom se dostali z krize a to znamená, že nemůže být spochybňována nebo zneužívána, jako třeba Lisabonská strategie, kterou jste tady připomněl. Potřebujeme rozpočet, který podpoří investice a výzkum, protože pokud chceme mít pracovní místa, tak musíme investovat. Musíme investovat do práce, ale také do vzdělávání. V Evropě je mnoho mladých lidí, ale tito mladí lidé mají v některých chvílích také velké problémy. A v Evropě je to tak, že čelíme velké konkurenci zvenku a proto musíme investovat více do vědy a výzkumu. A musíme reformovat tradiční politiky tak, aby byly modernější, protože jsou důležitou součástí naší historie a nesmíme na to zapomínat, musíme to obnovovat. Důležité je také to, abychom respektovali samozřejmě národní rozpočty, ale evropský rozpočet musí být takovým orientačním nástrojem a musíme vyzývat národní parlamenty, aby se snažili pochopit nebo nalézt možné synergie na národní úrovni nebo na, pardon, na celoevropské úrovni, tak aby to bylo v souladu s Evropou 2020. Musíme usilovat o tuto koordinaci mezi členskými zeměmi, musíme vytvářet politiky a realizovat investice, které přinesou příležitosti. A to vše bude možné pouze v případě, že tady bude provázaná evropská i národní úroveň. to přinese konkrétní možnosti pro občany. Eh, voilà, mais écoutez, le... Děkuji. Já myslím, že nyní můžeme zahájit debatu a předáme slovo našim přátelům eh, z národních parlamentů. Mám tady dva dokumenty. Nejprve první dokument je z Belgie a paní Van der Schmes požádala o slovo. Předávám slovo postupně, tak jak jste se přihlásili. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že mohu se obrátit na zástupce Evropské unie ohledně těchto velkých výzev, to je z koordinace Evrop, rozpočtu Evropské unie a národních rozpočtů. Je třeba, abychom dali velký důraz na koordinaci. Ovšem tato koordinace má určité hranice a je třeba, abychom se podívali, jaké pak hospodářské otázky mezinárodní řídku se toho týkají a určitě to je v budoucnosti velká priorita, abychom zachránili ekonomický potenciál Evropské unie a musíme to zlepšit během dalších deseti let. A vnitřní trh eh, musí být podpořen posílením sociální Evropy a zjednodušení legislativy, včetně evropské legislativy. To by bylo velice zajímavé nejenom na poli dostupnosti finančních prostředků a další administrativní zátěž musí být Eh, vymícena, jakož i plán o padělání a falšování. Je zatím velmi obtížné, abychom žádali u evropských členských států další úsilí, protože máme všichni velké rozpočtové problémy. Musíme ještě stanovit eh, podmínky týkající se evropských fondů, ale nemůžeme dojít k tomu, abychom zvýšili fiskální zátěž pro veškeré evropské poplatníky a občany. Je třeba, aby členské státy dobře vyhodnotily fungování těchto nástrojů, ale je třeba, abychom optimalizovali fungování, aniž bychom Eh, instituce připravily o jejich účelovost a účinnost. Mohu vám říci, že Belgie již od roku 2004 chtěla zavést eh, takovéto poplatky či daně týkající se finančních eh, transakcí. Ovšem belgické legislativy se odvíjejí od, jako v ostatních členských státech od toho, že nejprve to musí být schváleno. Pak se chci ještě dostat k stárnutí obyvatelstva. Samozřejmě, že přikládáme velký význam eh, třem složkám dlouhodobé strategie, to je, musíme snížit veřejnou zadluženost a musíme se snažit zlepšit produktivitu, zaměstnanost eh, a nákladů na důchody a také se podívat eh, na odchod do důchodu, v Belgii je to 65 let. Je třeba, abychom také vydali fiskální stimuly, aby v Evropské unii to bylo zajímavé, především v Belgii. Zaměstnanci musí být mobilnější, to je další podmínka a sociální legislativy musí být přizpůsobeny. Na závěr bych chtěla říci, že na evropské úrovni bychom se měli lépe skoordinovat mezi těmi, kteří především dohlíží na finanční trhy a také eh, zlepšit dohled nad národními trhy. Problémy ještě přetrvávají a také bychom měli využít eh, otevření eh, Evropské ratingové kanceláře, ale takováto ratingová agentura na úrovni Evropy by byla zajímavá a také bychom měli mít určitý pas, pokud jde o finanční produkty, tak abychom lépe chránili spotřebitele a voliče, které zastupuji z Vlámska z Belgie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pokud jde o vaši poslední poznámku, zavedení dohledového systému v Evropě, to již je zabezpečeno díky třem institucím jednak pro pojišťovny, pro banky a finanční trhy. Co se týče posledního nápadu, to je ratingová agentura, o tom se právě i v Evropském parlamentu debatuje a určitě se to rozpracuje dále. Předávám nyní slovo předsedovi Evropské, pardon, výboru pro finance Spojeného království a e, předávám slovo panu Juanovi. Řekl jste to velice dobře, pane předsedo. Milý pane předsedo, milí páni senátoři a poslanci Děkuji, pane předsedo, že jste nás podle Lizabonské smlouvy přizval na toto zasedání, které je velice zajímavé a my ve všech členských státech EU prožíváme obtížnou hospodářskou situaci a, jak to řekla paní Balzany před chvilkou, vyžaduje to od nás, abychom to lépe skoordinovali. Pan senátor řekl, že potřebujeme adekvátnější harmonogram a poté předáme naše připomínky našim senátům a dalším orgánům. Hovořilo se o strategii 2020 a cíle, jako je vytváření pracovních míst, to je absolutní priorita a to je jeden z ústředních cílů strategie 2020. Bylo řečeno, že 25 lidí mezi 25 až 81 lety by měli mít všichni pracovní uplatnění. Zatím jsme toho nedosáhli, protože v naší zemi je plno mladých lidí, kteří nemají práci a proto je to absolutní priorita, proto musíme také skoordinovat naše rozpočty, abychom dosáhli těchto cílí. Proto opravdu tyto cíle vytvoření pracovních míst, to je prioritní úkol v rozpočtových eh, výhledech také musíme být více konkurenceschopní a efektivnější a to je založeno na dvou základních cílech, to je inovace a rozvoj, to je součástí strategie 2020. Bez inovace nebudeme mít další přidanou hodnotu našich produktů, aby byly efektivnější, aby byly lepší, aby byly konkurenceschopnější. Díky inovaci toho můžeme dosáhnout a proto v rozpočtu Evropské unie je třeba, aby byla položka, která podporuje inovaci. Já myslím, že v Evropě to umíme a je to platné pro několik odvětví. Také ve strategii 2020 se hovoří o školení a vzdělávání. Hovoří se o tom, že nesmíme mít eh, velmi dobrou míru zaměstnanců a osob, k, kterým je zpřístupněno vzdělávání, a to i vysokoškolské vzdělávání, abychom jim zajistili lepší budoucnost. A další velmi důležitý problém se týká investic do infrastruktur. Evropa již investovala do infrastruktury a pomohla mnoho zemím, aby vybudovali tyto infrastruktury. Dnes rozpočty jsou na nižší úrovni, proto je to obtížnější, ale v každém případě nesmíme zapomínat na národní úrovni i evropské úrovni do těchto infrastruktur, abychom právě byli konkurenceschopnější a produktivnější a proto je třeba, abychom se lépe koordinovali. V případě Španělska je to naprosto, naprosto zásadní. Je třeba, abychom zlepšili i železniční dopravou, pokud jde o nákladní dopravu. 60 od nás se, zboží se u nás eh, vyváží a proto potřebujeme tyto železniční dráhy kolem Středozemního moře, jako to existuje i, jako by to mělo existovat kolem Atlantiku a proto Španělsko musí spolupracovat nebo by Evropská unie měla spolupracovat na těchto projektech výstavby železničních drah pro nákladní dopravu, abychom zlepšili naši konkurenceschopnost. Před několika dny jsme se sešli v Budapešti a Maďarsko prohlásilo, že je zapotřebí investovat do nákladní železniční dopravy. Já myslím, že podobná situace se nachází všude v Evropě. Momentálně hovoříme spíše o zeštíhlených rozpočtech a máme spíš eh, tendenci snižovat investice do infrastruktury, ale to by byl velký omyl, protože Evropa musí zůstat konkurenceschopná a jestliže nebudeme investovat do železničních eh, drah, tak eh, to bude obtížné. Děkuji. Děkuji panu předsedovi Senátu. Já si myslím, že vy jste se opravdu dotkl velmi palčivé otázky, protože musíme všichni šetřit eh, na rozpočtech. V minulosti to bylo nepředstavitelné, ale nesmíme penalizovat investice. Je třeba se tomu vyhnout. Zejména to, to co nazýváme regionálními fondy či fondem eh, soudržnosti. I v takové zemi, jako je moje země, Francie, tak většina investice z regionálních fondů a proto je třeba potrhnout roli těchto regionálních fondů a fondů soudržnosti. Nesmíme v žádném případě snižovat eh, investice. A nyní předávám slovo Pavlovi Harm, který je předsedou eh, výboru pro veřejné finance v polském parlamentu. Zřejmě jsem vyslovil eh, špatně vaše jméno, pane předsedo, moc se vám omlouvám. Polsko eh, v druhém pololetí EU bude předsedat a budeme eh, hovořit o rozpočtu 2012. Pane předsedo, máte slovo. Bardzo dziękuję, e, panie przewodniczący, panie i panowie. E, Děkuji vám, pane przewodniczący, dámy a pánové. podle mého názoru tato debata je velice zajímavá debata o koordinaci ekonomických a rozpočtových politik. A já bych rád přispěl několika komentáři z hlediska polského. Vytvoření evropského semestru jakožto nástroje na zlepšení ekonomického řízení v Evropě si zaslouží podporu. Také lepší koordinace hospodářských a rozpočtových politik v Evropské unii se zdá být nezbytná, pokud chceme vybřednout z krize. Měli bychom se pokoušet o překonání rozdílů a rozdělení v Evropě. Eh, Polsko například vítá pakt o euro. Silou Evropské unie je silná měna a konkurenceschopná ekonomika. A já se eh, domnívám, že to, co obsahuje onen pakt, eh, ten, to je vše pozitivní pro další vývoj Evropské unie. Polsko je každopádně zastáncem zvyšování konkurenceschopnosti. Kroky na posílení hospodářského eh, řízení a na zpřísnění paktu růstu a stability, eh, to by mělo být efektivní. Mělo by nám to pomoci lépe procházet krizovými situacemi a snáze dosahovat cílů eh, na rok 2020. Eh, Polsko zintenzivnilo své úsilí o fiskální koordinaci a také urychlujeme strukturální a další reformy. Ačkoliv nejsme členem eurozóny, turbulence uvnitř eurozóny eh, jsou velice silně pocitovány v naší zemi. Proto přísnější požadavky uvnitř eurozóny, to je určitě také v zájmu Polska a jiných zemí. Myslím si, že je žádoucí, abychom posilovali preventivní nástroje v rámci paktu růstu a stability, zejména pokud se týče pravidel a kritérií pro veřejné dluhy. Také bychom se měli usilovat o větší transparentnost rozpočtových eh, kritérií a možná také o rovnější podmínky pro vyhodnocování fiskální situace v členských zemích, zejména u těch, kteří už se pustili do reform. Děkuji, pane předsedo. Doplňuji, opravdu obdivujeme Polsko, protože to byla jediný, jediná země z 27 EU, eh, která prošla ekonomickou krizi a nesnížila si eh, svůj vlastní HDP. Proto ještě jednou opakuji, že si z vašeho polského příkladu musíme odnést velké ponaučení. A nyní předávám slovo panu Maximu Karavaliovi, který je viceprezidentem výboru pro rozpočet v italském senátu. Děkuji, pane předsedo. Když jsme si tedy vyslechli váš úvod a úvod paní zpravodajky, eh, můžeme snad říci, že je jasné, že rozpočtovou politiku v Evropské unii a na úrovni členských zemí je třeba lépe koordinovat. Eh, podle nás ta koordinace by se měla odehrávat na dvou úrovních. První úroveň je úroveň národních reformních plánů náš kabinet dnes právě takovýto národní reformní plán schválil. Přičemž naše klíčové strategické cíle jsou v souladu se strategií 2020 a celkově by se tento dokument dal shrnout jako růst bez deficitu. náš národní reformní program eh, se soustředuje v podstatě na pět témat. Za prvé to je konsolidace veřejných rozpočtů. My jsme již dosáhli víceméně slušných výsledků navzdory eh, všeobecné eh, situaci a v roce 2012 bychom už měli být s rozpočtovým deficitem pod 3 v eh, současné době eh, jsme na úrovni 4,5%, což je o 60% méně, než se čekalo. Také se nám snad podaří snížit eh, objem veřejných výdajů pod polovinu HDP. Druhý bod je otázka konkurence schopnosti. to znamená zvyšování produktivity a schopnosti spolu s tím. Chceme tedy, aby mzdy lépe reflektovaly úroveň produktivity. A další oblasti jsou, pokud se týče zaměstnanosti a eh, trhu práce, to určitě je pro nás velká výzva, zejména v oblasti zaměstnanosti žen a mládeže. Dále budeme nadále zjednodušovat administrativu, odbourávat byrokracie, no a konečně také důležitou oblastí je inovace. To je ta, řekl bych, první úroveň činnosti eh, a koordinace. A možná ta eh, jednodušší. Eh, pak zde ovšem nastává otázka, jak využívat fondů soudržnosti. A zde Itálie počítá s následujícími kroky. Především chceme zlepšit koordinaci mezi italskými regiony, tak abychom se mohli zaměřit na několik klíčových infrastrukturních projektů, poněvadž zatím máme značné problémy v koordinaci mezi různými institucionálními úrovněmi. Pravda je také, že v tomto sektoru kofinancování usnadňuje koordinaci mezi vnitrostátní a evropskou politikou, ale samozřejmě do toho vstupují problémy se splněním paktu růstu a stability, zejména na místní úrovni. Eh, problém je v tom, že třeba máme zdroje, ale nemůžeme je vynakládat, poněvadž eh, pakt eh, nám všechno spožďuje. Já si tedy myslím v této souvislosti, že by mělo smysl, kdyby Evropský parlament se snažil vyhodnotit potenciál více zacílených eh, intervencí, které bude možno také snáze kontrolovat. Na jedné straně můžeme urychlit vynakládání prostředků, tedy těch, které aspoň teď máme, ale na druhé straně eh, by možná to chtělo eh, trošku omezit ten negativní vliv paktu růstu a stability, poněvadž to by se potom mohlo vrátit jako bumerang. Děkuji vám. Předávám slovo panu Vojanovi Vozganianovi, který je předsedou výborem pro hospodářství v rumunském senátu. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl zaměřit na otázku koordinace evropských a národních rozpočtů. Rumunsko samozřejmě plně podporuje strategii 2020, ale to eh, není žádný eh, zázrak, poněvadž eh, my jsme všichni podporovali Lisabonskou strategii a výsledky se nedostavily. Já se domnívám, že k těm hlavním rolím evropského semestru patří to, aby se každý rok vyhodnocovalo, vyhodnocoval postup a plnění strategie 2020. To by měla být hlavní klíčová role evropského semestru. Eh, druhý bod, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, to je otázka zaměstnanosti a konkurenceschopnosti a tak dále. Já se domnívám, že by bylo třeba definovat aktivní roli rozpočtu a další nástrojů, jako je státní eh, pomoc, PPP, eh, veřejné investice, evropské fondy, eh, nástroje na podporu zahraničního obchodu a tak dále, aby hm, tedy de facto vznikla jakási filozofie aktivní role státu při lákání soukromých investic k účasti v důležitých národních i evropských projektech. Ale já si myslím, že by bylo dobré trošičku změnit interní přístup k tomu projektu. Eh, my vlastně eh, žádáme, aby eh, vlády a parlamenty, nebo měli bychom žádat, vypracovávali zprávu o plnění strategie 2020. Třeba eh, vlády mm, poskytují už zprávy o makroekonomických indikátorech, ale já myslím, že bychom potřebovali mít specifickou zprávu také o plnění strategie 2020, o ekonomickém řízení a tak dále. A to proto, abychom byli schopni lépe vyhodnocovat a lépe směrovat eh, přístup eh, jednotlivých vlád. A ještě dva dvě takové drobnosti. Bylo by dobré, kdybychom měli společnou metodiku, poněvadž rozpočtové metodiky jsou různé. Takže je těžko eh, porovnat kompatibilitu, jestliže ty metody se tolik liší. A dalším důležitým aspektem je to, že eh, pokud eh, každá země má eh, příjmy na jiné úrovni, vyjádřeno v procentu HDP, my máme třeba v Rumunsku 30%, některé země až 48%. Takže ono se to potom těžko koordinuje, trošku těžko porovnává, těžko se vymýšlí společná strategie. Eh, zejména když porovnáváme strukturu výdajů, když máte tak rozlišné, rozlišnou úroveň příjmu my se, se 30% můžeme těžko porovnávat se zeměmi, které mají 40-45%. Čili eh, chtělo by to nejenom společné jakési principy a cíle, ale také eh, společné metodiky, abychom zajistili lepší koordinaci do budoucna, eh, pokud se týče kapacity jednotlivých zemí, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Máte naprosto pravdu. Doposud eh, toto výroční zasedání v rámci Evropského pololetí vždy to bylo eh, velmi přísně zorganizováno. Každý musí říci, jak bude spořit, jak bude hledat eh, nějaké eh, léky, které ovšem vždy nejsou eh, léky dobrého vkusu. To je takový roční trest. A je třeba, abychom se podívali vůči našim voličům, že připravujeme také budoucnost a že ta budoucnost je nadějná. A proto je dobré, že se scházíme každý rok a že si řekneme, jak eh, snižujeme náklady, ale je třeba využít této zkušenosti, pardon, této příležitosti, abychom řekli, jak připravujeme budoucnost a budoucí náklady. Abychom to udělali užitečným způsobem, je třeba aby ministerstvo financí v našich zemích, když připravuje roční rozpočet, předložilo tabulku a ta nám umožní se podívat, eh, co eh, v ročním rozpočtu umožňuje financovat evropské programy. To zatím ve většině zemí není, protože máme obvykle na jedné straně národní rozpočet a na druhé straně evropské cíle. Je třeba, abychom to dali do soustažnosti a pak eh, když budeme mít evropský semestr, toto výroční jednání je třeba, abychom také měli k dispozici údaje na národní úrovni, pokud jde o vytyčení jakési budoucnosti. Ve vaší složce máte dokumenty a je třeba, abychom za loňský rok vyhodnotili eh, jednotlivé položky, které jsou spojené se strategií 2020. Zatím je to takový intelektuální úkol, ale E, bylo by dobré, aby se stal politickým úkolem budoucnosti. Byli jsme na jihu Evropy a nyní se přesunujeme na sever a předávám slovo zástupci švédského parlamentu, který je e, z výboru pro finance. Máte slovo. Panu Petersonovi. E já se domnívám, že Nejdůležitější pro rozpočet EU je, abychom měli v členských zemích eh, solidní růst. Pokud eh, rostou ekonomiky členských států, může růst také evropský rozpočet a síla Evropské unie. Švédská vláda dnes eh, předstupuje s prohlášením před parlament s výhledy na příští eh, rozpočet, což je rozpočet pro růst a finanční stabilitu. Na letošní rok očekáváme růst 6,5% eh, a rozpočet by měl skončit přebytkem 0,3%. Eh, v příštím roce čekáme růst 3,8% růst a přebytek 1,2% v dalším roce potom 3,6 růst a 2,8 rozpočtový přebytek. Tento hospodářský růst znamená, že eh, poroste rozpočet Evropské unie. A to je eh, velice dobrý základ pro to, abychom dosahovali cíle roku 2020. Když se podíváme na rozpočet EU, vidíme potřebu radikální reformy. Je třeba více se zaměřit na růst a rozvoj, více na vývoj a školství a méně na rozvojovou pomoc a zemědělství. Chtěl bych navázat na některé body, které tady zazněly. Například eh, daň z finančních transakcí. Švédsko v 80. letech takovou, text, takovou daň mělo a zkušenost to byla velmi špatná. Aby tato daň fungovala, tak z naší zkušenosti je nutné, aby byla globální a aby byla stejná po celém světě. protože my jsme uvalili toto dán a všechny ty transakce se během několika malo měsíců odstěhovaly ze Švédska ven, eh, celá tato daň se zhroutila a pak byla tiše zrušena. To je tedy praktická zkušenost ze Švédska. Eh, tato je opravdu špatná, špatný typ daně. Pokud se týče koordinace, na evropské úrovni. Já si myslím, že eh, to je zajímavá myšlenka a dokument, který jste nám rozdali, zejména body 8 a 10 si zaslouží pozornost, poněvadž zde eh, existují eh, velké výhody, na, na které můžeme všichni vydělat. Děkuji. Tusk. Děkuji. Samozřejmě, že si zapisujeme vše, co jste řekl, především pokud jde o švédský eh, způsob, jak si udržet po dlouhou dobu míru růstu. A přitom se jednalo o zdravou míru růstu. Některé země, jakož i moje, obdivují švédské výsledky. A také jsme si zaznamenali eh, vaši zkušenost o daní z finančních transakcí a určitě si odneseme z toho ponaučení protože z toho vyplynuly jasné výsledky. Zůstáváme na severu Evropy a předávám slovo dánskému zástupci. Zase asi zřejmě špatně vyslovuji vaše jméno. Jedná se o Folketing Dánsko, paní Olsen Dírova. Det er rigtig vigtigt, at EU's strategier underbygger hinanden. Myslím si, že důležité je, aby naše strategie se navzájem podporovaly. Když se zaměříme na Evropu 2020 a na cíle, eh, třeba cíle v oblasti zaměstnanosti, my se pokoušíme pozbudit růst a investice do vzdělávání a výzkumu. Když se ale podíváte někdy na cíle Evropského paktu, tedy a paktu pro euro, tak ty někdy nejsou kompatibilní, poněvadž eh, se eh, zavádějí různá omezení, posouvá se věk odchodu do důchodu a tak dále. Z tohoto důvodu eh, tato debata o evropském semestru má velice důležitou roli, poněvadž to, co patří do evropského semestru, to znamená eh, makroekonomické nerovnováhy, snaha o jejich překonání v rámci strategie 2020, tak eh, já myslím, že to je důležité. Tady se hovoří o eh, úsilí o větší zaměstnanost, komise chce regulovat finanční sektor, čili chci říct, my bychom se neměli zaměřovat pouze na to, jak eh, eh, vymýšlet nové věci, ale také jak eh, využívat stávající finanční instrumenty. Když se zaměříme na evropský rozpočet, tak já myslím, že hlavní problém tady je to, že my tady prostě nemáme Eh, dostatečnou reflexi té strategie 2020. Ano, čili mělo by to být více eh, zaměření na vzdělávání a výzkum spíše než na ty tradiční věci, jako je zemědělská politika a podobně. Pokud hovoříme o dani eh, z finančních transakcí, tak toto se projednávalo taky v radě. My taky máme celkem zájem, uvažujeme o nějaké, řekněme, minimálně minimální daně na eh, výdělečnou činnost, eh, protože někde mají skutečně minimální daně. já nevím, v Německu je to až nějaké 40%, čili já eh, myslím, že to je široká debata. Debata která už trvá hodně dlouho, ale nevidíme příliš eh, velký pokrok. Je třeba <clears throat> uznat to, že mm, prostředky, které jsou eh, na národní úrovni, nejsou přímo zdrojem růstu pro evropský rozpočet. Eh. Děkuji. A teď dávám slovo zástupci Francie. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych říci, že sdílím to, co jste řekl před chvílí, tedy to, že Evropa už nesmí selhat. Já si myslím, že jste tady zmínil Lisabonskou strategii a myslím si, že jste eh, se zmínil o tom, že to bylo selhání a myslím si, že naši občané mají problém tady neustále sníst dokola o něčem, co nikdy nakonec nepřijde. A já si myslím, že je tady relativní koncensus nad některými věcmi, takže to tady nechci eh, zcela opakovat. Ale otázka je, jak dosáhneme těch našich cílů. A to je první otázka, kterou si tady položíme, protože tady opravdu se členské státy mohou rozhodovat jinak, každý jinak. A velmi často se tady říká, že to bude možné pouze v případě, eh, že se sníží nějaké intervenční rozpočty, ale já si myslím, že to je někdy nebezpečné, protože velmi často eh, tady je to na úkor těch stále stejných občanů, to znamená těch, kteří mají velmi často největší problémy. A eh, například mohou být také sníženy některé uh, uh, povinné uh, poplatky nebo daně. A tady je potřeba, abychom k tomu přistupovali velice striktně a položili si otázku eh, finančních prostředků. Potom transfery. Ano, tady jsme viděli, jak stát tady do toho zapojil samozprávné celky a potom od Bruselu chtěli také nějaké další finanční podpory. Uh, a čeká nás tady ještě velmi dlouhá cesta, abychom dosáhli rovnováhy, kterou si samozřejmě všichni přejeme. Ale myslím si, eh, že pokud jde o členské státy, když si dovolím trochu sebekritiky, tak eh, také můžu do určité míry kritizovat Evropský parlament, protože já vidím, jak velké ambice se tady oznamují, ať už je to zemědělská politika a Francie samozřejmě, Francie leží velice na srdci to, aby tato politika existovala i nadále, protože to je důležité pro udržení zemědělství a já si myslím, že to je podmínka nebo jedna z podmínek pro eh, evropskou autonomii v těchto věcech. Eh, je tady také politika soudržnosti, výzkumná politika, politika v oblasti infrastruktur a nedávno jsem tady byl na eh, určitém zasedání a když jsem tady slyšel ambice v oblasti infrastruktur, tak jsem si říkal, ale už jenom tím se vyčerpá celý evropský rozpočet, takže tam také budeme potřebovat určitou koordinaci a neměli bychom si jenom myslet, že tady můžeme oznamovat nějaké ambice a myslet si, že platit za to budou ostatní, když přece v každém případě i my k tomu musíme přispět. A já jsem tady také eh, chtěl říci, že se nesmíme dále zadlužovat. Eh, euroobligace jsou samozřejmě dobrá věc, že povedou k investicím, kde si budeme jistí, že to je opravdu investice do budoucna, protože kdybychom se podívali na všechny ty takzvané investice do budoucna, které jsme udělali v minulosti, tak bychom byli překvapeni a asi velice nepříjemně. Merci, cher collègue compatriot. Děkuji, milí kolego a krajane. Pokud jde o investice do budoucnosti z minulosti, vidíme, jak jsou posuzovány v přítomnosti, je to taková filozofická otázka, ale je samozřejmě, že musíme dobře využívat eh, evropský rozpočet a pokud jde o prezentaci čísel, je třeba se na to dívat velice pozorně. Uvedli jste několik příkladů. Evropská komise obvykle tvrdí, abychom mohli zabezpečit realizaci všech dopravních infrastruktur, jak, ať už se jedná o osobní či nákladní dopravu, ať už se jedná o energii, telekomunikaci, tak je to až 300 miliard eur. V dalším desetiletí ovšem tato čísla nic neznamenají, protože když do toho vkládáme pak privátní prostředky, tak energie se musí samofinancovat. Nemusíme vkládat jedno euro do z veřejných prostředků, ale jsou oblasti, kde je naprosto zapotřebí vložit eh, veřejné finanční prostředky, abychom zajistili rentabilitu, ale je třeba, aby nám to bylo jasné v politické debatě. A nyní se přihlásil pan Negry z výboru pro finance z Lucemburska. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je naprostá pravda, podporovat financování v oblasti výzkumu a vývoje, to je prioritní, ale chtěl jsem se eh, podívat na výhledy rozpočtu 2014-2020 vzhledem k nukleární katastrofě, jedné katastrofě v Japonsku. Neměli bychom přeorientovat politiku v energetice, když se podívám do přílohy 5 a podmínky, Eh, jaderných elektráren, tak tam máme ještě 3,7 eh, a zvýšení energie v, myslím si, v této oblasti je trochu kompromitováno. A když se díváme na rozpočty do roku 2020, tak bychom měli je spíše nasměrovat eh, do oblasti výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů a spíše se přiorientovat tímto směrem. Děkuji, milý kolego. To je jedna z otázek, kterou si musíme položit, pokud jde o naše cíle 2020. A nyní končí kolečko eh, proslovu zástupců národních parlamentů a předávám slovo paní Gergencové, která je z výboru pro rozpočet a finance belgického parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že vy jste již hovořili o problémech implementace národních parlamentů do celého procesu, především do procesu evropského semestru. Jestliže, nebo za předpokladu, že nějaký stát předloží své cíle a číselné údaje a bez eh, validace rady a komise, tak bude třeba korigovat eh, rozpočet, který byl již schválen Národním parlamentem. A myslím si, že to je docela těžký úkol pro nás poslance. A není jasné, jak budeme identifikovat eh, možnosti směrů nebo nasměrování eh, politik eh, národních parlamentů o cílech, které přijdou z Evropské unie. A proto já si myslím, že to jsou starosti, které nás trápí a o kterých se diskutuje s naší vládou. Ale jak vidíte, my jsme v našem státu bez vládí, čili máme dost eh, obtížnou politickou situaci, ale chtěla jsem potrhnout, že evropská úroveň musí hrát velkou roli a podporovat eh, národní politiky, pokud jde o cíle strategie 2020. Dobře vidíme, že opravdu je zapotřebí orientovat eh, naše ekonomiky do různých typů eh, výroby či produktů, aby se jednalo spíše o ekologičtější a dlouhodobější odvětví, ale bylo by dobré, abychom valorizovali evropský rozpočet tak, aby jednotlivé národní ekonomiky byly přitlačeny k investicím pro, eh, v oblasti rozvoje, vývoje a výzkumu, ale také i k nadnárodním investicím, pokud jde o energetických sítí, dopravních sítí, do oblasti obnovitelných eh, zdrojů, energetické efektivnosti a podobných projektů v Belgii, pokud jde o regionální politiky, nemáme-li k dispozici tyto pomoci ze strany Evropské unie, tak nemůžeme dosáhnout těchto vytyčených cílů, i když jsou jasně načrtnuty v našich politikách. Bez eh, této globálnější evropské politiky je jasné, že to bude obtížné a že těžko dosáhneme cílu, protože potřebujeme obrovské prostředky a je důležité, aby to bylo také propojeno se sousedními státy. Ale momentálně dochází k velkým událostem v Evropě, pokud jde o pakt pro euro, pokud jde o národní ekonomiky. To je, jedná se o místo veřejných, inovat, veřejných eh, fin, prostředků do oblasti inovace, ale také i do oblasti snižování chudoby, to je součástí cílu 2020 a je třeba, abychom se na to dívali na, jako na investice a ne na, jako na náklady, které vlastně zatěžují eh, vnitrostátní rozpočty. Je důležité, aby v této, v této oblasti a v tomto období musí být eh, udělány i veřejné investice, které budou možná rentabilnější až po několika letech a někdy nám to způsobuje obavy, protože vidíme, že na jedné straně musí být prosazována konkurenceschopnost, jsou problémy s důchodovými systémy, s eh, veřejnými výdaji a těžko se to pak eh, dává do souladu s pravidly a předpisy Evropské unie. A proto si myslím, že výměny názorů a koherentnost, která existuje mezi rozpočty členských států, je nám umožňuje konkrétněji si vysvětlit, oč nám jde, než abychom hovořili pouze o zásadách liberalizace, implementace privátní sféry, veřejných eh, eh, výdajů a podobně. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní všechny národní parlamenty, které jsou zde zastoupeny, se vyjádří. Mám i další žádosti o slovo ze strany národních parlamentů, ale nyní navrhuji, abychom se podívali na členy Evropského parlamentu, kteří zde zasedají. Máme mezi námi paní Perezovou, která je spravodajkou, eh, pokud jde o evropský semestr. V Evropském parlamentu oproti národním parlamentům máme výbor pro rozpočet a máme také e, výbor pro e, finance a je tady paní Pervoš Beres, Beres, která nám řekne, jak proběhl evropský semestr. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o kompetence národních parlamentů, eh, my se na to díváme z dvojího úhlu. Vy se zabýváte evropským rozpočtem, kdežto náš výbor eh, se dívá na rozpočty jednotlivých členských států a kompetence vyplývající z paktu stability a růsto, růstu. Pokud jde o tento výběr já jsem byla pověřena vypracováním zprávy pod názvem Iniciativa o postupu, který je uplatňován eh, v evropském semestru. Nejedná se tedy o obsahovost této zprávy, ale díky této iniciativně Evropské unie chceme orámcovat diskuze na úrovni rozpočtu členských států v evropském semestru a prověřit, jak můžeme spolupracovat. Několik iniciativ se zrodilo buď na úrovni Evropského parlamentu nebo národních parlamentů, abychom našli jakýsi politický, politické vyjádření eh, našich eh, myšlenek. Když se podívám na harmonogram, tak jak zatím se plánuje Evropská komise na začátku roku v lednu vypracuje referenční dokument, to jest eh, výroční dokument pro růst, ale tento dokument pak je třeba Eh, proskoumat ze dvou úhlů. Buď eh, to bude dokument, který bude popisovat události z minulosti, z minulého roku, nebo spíše budoucnost, budoucí události. A já si myslím, že by tam měly být eh, měly by tam být oba tyto aspekty, ale třeba, abychom si to prodiskutovali s vámi i s Evropskou komisí. Na základě tohoto dokumentu Evropská rada a hlavy států na Evropské radě na jaře v, čer, v březnu přijmou to, co je tím referenčním rámcem rozpočtu členských států. A rozpočty členských států budou eh, předem naplánovány podle těchto programu o reform, reformách a proto já chápu, že než členské státy sami předloží tyto programy, budete pak eh, mít na to málo času. Já samozřejmě se nechci vměšovat do vašich postupů, ale v každém případě na to nesmíme zapomenout. Vzhledem k tomu, že jsme zde na poli výboru pro rozpočet Evropského parlamentu klademe velký důraz na jeden aspekt. A je třeba, abychom si ho spolu promysleli. Až schválíme strategii Evropské komise, rozpočty národních parlamentů jsou doplňkujícími složkami k této strategii, protože evropský rozpočet není dost významný, aby to byla dost velká hrací páka a spustila všechny strategie. Například konkrétně eh, chceme-li zvítězit bitvu v oblasti výzkumu a vývoje, tato otázka je velice důležitá. Když se diskutuje o rozpočtu Evropské unie, tak jsou to položky, které musíme zvažovat eh, velmi důležitě a jestliže členské státy se pustí do nějaké naprosto opačné strategie, tak z toho vyplynou velké potíže. Prožíváme dnes krizi a návrhy Evropské komise týkající se evropského semestru, tak je třeba, abychom opravdu našli politický prostor k k debatě o velkých politických strategiích a orientacích a promyslet si hlavně, jak se to vše bude vzájemně doplňovat, to je rozpočet Evropské unie a rozpočty členských států Evropské unie a proto chceme intervenovat a poděkovat panu Lemasurovi za to, že mě dal slovo. Poslední připomínka. Evropská komise dnes, když se hovoří o evropském semestru, tak mě velice překvapilo, že se že eh, Evropská komise integruje velmi malým způsobem eh, veškeré, eh, veškerá kritéria a veškeré činitele, protože my bychom se měli zúčastnit tohoto procesu, protože to není nějaká byrokratická sankce, ale je to politický prostor a především pokud jde o obsah rozpočtových politik, jestliže to nebude projednáno veřejně během politické debaty, tak určitě vznikne velké riziko, pokud jde o fungování našich demokratických systémů. To je pár poznámek, které jsem vám chtěla předložit v dnešní odpolední debatě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Perváš. Všichni jsme samozřejmě pochopili, že pokud jde o evropský semestr, tak vzniká něco, co je zcela nového. Návrhy rozpočtu nebo předběžné národní návrhy rozpočtů budou předkládány k diskuzi a k posouzení do Bruselu. Ale pozor, Bude to v Bruselu, ale nebude to posuzováno Bruselem. To znamená, nebude to Evropská komise, nebude to Evropský parlament, který bude posuzovat návrhy rozpočtů eh, jednotlivých zemí, ale každý jednotlivý stát bude posuzovat rozpočty ostatních zemí. 27 ministrů financí nebo 27 premiérů se sejde aby společně proskoumali a posoudili jednotlivé rozpočty. Evropská komise k tomu vydá stanovisko, ale rozhodně to nebudou evropské instance, eh, instituce, které by o tom rozhodovaly. Je potřeba, aby to všichni pochopili. To není něco, co se bude dít na, eh, ze strany institucí. Tam a mnozí z vás to řekli, tedy tam, kde vzniká politický problém, to je na tom místě, kdy pokud tam nebude formální eh, zásah ze strany parlamentů, tedy především národních parlamentů, tak potom neproběhne veřejná diskuze, pokud se o to parlamenty nezaslouží. A to, co potom eh, vyjde z Evropské rady nebo eh, z Rady evropských ministrů, tak tak to potom nebude hlasováno v, v národních parlamentech. A to je problém demokratické legitimity. Je to problém dobrého fungování pro rozhodnutí, která jsou uh, jádrem politiky uh, jednotlivých zemí, členských zemí. A tady se musíme snažit zamyslet se nad tím, jak eh, překlenout tento problém, jak to vyvážit vlastně, tak abychom co nejrychleji zavedli nějaký postup, parlamentní kontroly, aby tam k tomu probíhaly parlamentní diskuze. Tady je dokument a ten byste měli dostat. Připravili to útvary Evropské komise a je tady určitá tabulka od června do července. Tady máme časovou osu a jsou tady různé etapy, postupu evropského semestru a evropské parlamenty tam nikde nejsou, to je, což je úplně šokující, je to nepředstavitelné. A tak, jak uvedla paní Pérez, začíná to eh, ročním eh, přeskumem komise o růstu, potom je tam rozprava v radě ministrů, orientační rozprava eh, v radě ministrů financí a my, my tam nebudeme diskutovat. Evropský parlament přece diskutuje pořád, ale ale v tomto případě nejde o náš rozpočet, jde o vás rozpočet, o národní rozpočty. A potom v březnu bude Evropská rada, summit, a v dubnu v každé zemi přijmou národní programy pro stabilitu a konvergenci. Já předpokládám, že to bude eh, samozřejmě záviset na jednotlivých zemích a, potom se k tomu budete moci vyjádřit, ale už bude trochu pozdě, protože Evropská rada už to v té době bude mít prodiskutováno. A já si myslím, že tady je tedy problém, eh, který může být velice vážný, protože pokud neproběhne eh, široká eh, diskuze s širokou veřejností, například v našem parlamentu nebo ve vašich parlamentech, mm, a proběhne to naopak někde za zavřenými dveřmi, eh, tak, tak samozřejmě eh, ty veřejné instance by se proti tomu měly vzbouřit. I když by třeba ta Eh, přijatá rozhodnutí byla příjemná a populární, rozdali by se peníze úplně všem, všichni by byli spokojení, protože by jsme byli bohatí a růst by byl velký. Ovšem v příštích letech to tak nebude. Takže já si myslím, že je potřeba, abychom se zamysleli nad tím, jak tedy můžeme zasáhnout, a to především národní parlamenty. Já bych skoro řekl, že už od samého počátku, tak aby celý tento postup byl transparentní a aby tedy byla veřejná rozprava, kde by parlamenty hrály tu roli, která jim náleží. A teď se hlásí další řečníci z národních parlamentů, tak si, také my, my kolegové poslanci, ty mají také právo se vyjádřit. Všichni jsme tady na eh, stejné rovině a já teď dám slovo zástupci eh, rumunské poslanecké eh, sněmovny, pan Adrián, je to místo předseda eh, výboru. Máte slovo. Merci, Děkuji, pane předsedo. I would like to point out the fact that... Chtěl bych zdůraznit, že my jsme nyní už v polovině evropského semestru. A dnes hovoříme o rozpočtové koordinaci. V nedávné debatě o semestru v Evropském parlamentu jsem se dozvěděl, že existuje jakási eh, žádlivost eh, meziinstitucionální mezi parlamentem a vládami. Dnešní eh, debata, tedy aby byla efektivní, aby přispěla eh, k evropskému hospodářskému řízení, ačkoliv eh, vlastně Evropský parlament eh, možná úplně na začátku k tomu semestru mnoho nepřispěl. Jak řekli, řekl italský kolega, cíle strategie 2020 se promítly do programu národních reform do konvergenčních a stabilitních programů. A ty jsou nyní v těchto měsících předkládány Evropské komisi. Rok 2011 je první rok, kdy tyto dva programy by měly se navzájem doplňovat a to konzistentním a konvergentním způsobem. V Rumunsku musí vláda do konce května předložit eh, rozpočtovou strategii až do roku 2014. Pracuje na tom nyní vláda eh, v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. A je to první krok, kdy se debata o rozpočtových indikátorech eh, dostane do parlamentu fiskální strategie stvrzuje eh, stropy po určité rozpočtové ukazatele a samozřejmě při respektování eh, pravidel pro eh, příjmy, výdaje a podobně. Máme také fiskální radu, která je také zřízená stejným zákonem o rozpočtové zodpovědnosti a ta by měla eh, podporovat eh, vlády, vládu eh, v plnění těchto kritérií a hm, propagovat udržitelnost veřejných financí. Fiskální strategie spolu s návrhem rozpočtu na rok 2012 bude projednána koncem května, začátkem června v našem parlamentu. A bude to příležitost ověřit si, jak cíle strategie Evropa 2020 se odrážejí eh, v rozdělení rozpočtových prostředků a eh, v synergiích eh, s evropským rozpočtem. V rámci eurozóny je nejčastějším rozpočtovým procesem, jeho součástí tedy orientační debata. Když ovšem zanalizujeme postup evropského semestru, víme, že vypracování a schvalování národních programů pro růst a stabilitu jsou atributy národních vlád a zároveň Evropské komise, která může předkládat doporučení role národních parlamentů eh, v tom eh, procesu prvního evropského semestru nebyla nijak eh, zvýrazněna. Já bych si tedy dovolil navrhnout, aby evropské, tedy národní parlamenty byly do toho semestru zapojeny už dříve, už po tedy prezentaci zpráv o růstu a e, o plnění těch konvergenčních a růstových a konzolidačních programů. Já vím, že toto je debata, která probíhá e, v Rumunsku a že každá země má svoje vlastní pravidla. E, samozřejmě, že příslušné programy budou projednány v odborných výborech národních parlamentů. A no to je, myslím, všechno. Děkuji. Děkuji za tento konkrét, konkrétní návrh. A nyní tady máme pana Svena Erika Burta, nebo nevím, jestli to správně vyslovuji, Bukta. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo jsem ve finančním výboru, stejně tak jako můj kolega, který tady za Švédsko hovořil předtím. Švédské stanovisko, pokud jde o rozpočet na úrovni společenství, je známo. Víte to, protože my máme velice restriktivní přístup k rozpočtu. No. Máme k tomu asi určité důvody, protože v tuto chvíli jsme v problematickém období, týká se to většiny členských států, máme drastické škrty v rozpočtu a to samozřejmě se e, budou muset zaplatit evropští občané, protože se krátí e, prostředky do sociálních systémů a mnoho milionů Evropanů je bez práce. A pokud jde o evropský projekt, podle mého názoru je v tuto chvíli v kritické fázi A pokud tady bude stále větší nespravedlivost, tak v Evropě i mimo Evropu. A samozřejmě víme, co se dělo v Egyptě, jaké tam byly dramatické situace. A něco podobného se stalo i v Hyde Parku, eh, kde vlastně 250 tisíc lidí začalo demonstrovat proti nespravedlivým podmínkám. Myslím si, že evropský projekt by se měl více zaměřovat na občany. Nemůžeme si zahrávat s ohněm. A e, byly tady dobré návrhy, které se týkaly koordinace, zmiňovalo se to tady několikrát, a to vše by mělo sloužit k tomu, aby naše kroky byly efektivnější. To, že je něco restriktivní, to znamená, že v některých oblastech bude, se bude potřeba přidat a někde přibrzdit. Přidat musíme tam, kde bude možné vytvořit pracovní místa, kde jde o zaměstnanost evropských občanů a přibrzdit musíme v takových oblastech, jako je oblast zemědělská a e, to je potřeba proto, aby e, byla lepší zaměstnanost. Často se hovoří o tom, že v Evropě jsou státy kategorie A a B. A myslím si, že je na tom díl pravdy, protože v kategorii A jsou lidé, kteří mají práci, v kategorii B jsou lidé, kteří práci nemají. To znamená, že zaměstnanost musí být naší největší prioritou, a to právě v dobách krize eh, veřejných veřejné finance nesmí být pasivní, musíme vytvářet lepší pracovní místa, musíme zajistit pracovní podmínky, musíme se zaměřit na výzkum a vzdělávání a samozřejmě je nutné investovat také do infrastruktur a nových technologií, které chrání životní prostředí a musíme působit také přeshraničně. A navíc musíme mít efektivní eh, politiku stimulu, stimulační, to znamená, že musíme mít uspořádané státní finance. Musí tam být pořádek a musíme udělat vše proto, abychom se připravili už v tuto chvíli na ještě horší časy. To znamená, že musíme jednat, musíme mít společná pravidla, která se týkají regulace finančního sektoru. Evropští občané museli zaplatit neuvěřitelnou částku za nedbalost, která byla ve finančním sektoru. Musíme zabránit tomu, aby se to opakovalo, aby zaplatili ještě jednou. Pokud jde o národní pravomoce, je důležité, aby bylo respektováno, že na národní úrovni si řešíme takové věci, jako jsou modely pracovního trhu, mzdová politika, sociální systém, daňová politika, důchodový systém. Evropská unie není federací a Evropská unie je projektem spolupráce. Tento projekt spolupráce musí být takový, že nebude zvětšována nespravedlnost, ale naopak bude snižována. A proto je potřeba zvyšovat zaměstnanost, protože to je důležitý předpoklad. Merci, mon cher collègue. Děkuji, milý kolego. Podíváme se do Maďarska a pohovoří zpravodaj. Děkuji. Já bych rád přispěl dvěma slušnými komentáři. Chtěl bych reagovat na něco z toho, už bylo řečeno. Samozřejmě toto, když jsme uvažovali o organizaci, tak jsme asi nešlo nám o něco, o nějakou novou povinnost, ale spíše o nějaké setkání, které bude mít smysl. Já jsem tedy eh, často hovořil o eh, inovacích a o eh, tom, že je třeba věnovat více peněz na tento účel. A my jsme vlastně chtěli vytvořit prostě prostor pro to, aby se eh, dávalo více eh, peněz do výzkumu a vývoje. Eh, myslím, že to přesně patří k těmto oblastem, poněvadž obecně členské země spolu s EU vynakládají dost prostředků. Ale přesto nejsme dostatečně konkurenceschopní vůči Spojeným státům, vůči ekonomikám, jako je Čína a Indie. Pokud bychom tedy dokázali skombinovat eh, zdroje a síly, eh, měli bychom být schopni dosáhnout eh, většího efektu, větší síly. Mě by docela zajímalo, zda by třeba naše vlády eh, byly schopny eh, tedy tyto vzdát se kontroly nad těmi prostředky a eh, spojit je, a nebo zda tedy zůstaneme fragmentováni a povedeme politiky vzájemné vnitřní, vnitroevropské soutěže. Další otázka jsou evropské jaderné elektrárny. Možná, že bychom si mohli uvědomit, že pokud chceme za evropské peníze vyřazovat provoz jaderné elektrárny, hovoříme o těch, které jsou nebezpečné nejenom tedy pro tu zemi, kde se nacházejí, ale také pro sousedy. A to je tedy zdůvodnění toho rozpočtu. Zde musíme vzít v úvahu reálná čísla, reálné částky. V rámci rozpočtu hovoříme o částkách, které nejsou zrovna skromné a které se věnují na vývoji obnovitelných zdrojů energie, neboť chceme tomu trošku na pomoci. Čili já myslím, že to jsou dva body, které je třeba rozdělit. Jestliže eh, hovoříme o nukleární energii, pak se na to nedíváme stejně a existují i určité politické proudy, které jádro považují za mimořádně nebezpečné a eh, měli bychom s tím okamžitě přestat, zatímco jiní říkají, že je třeba snižovat energetickou závislost Evropy a to znamená, že nám nezbývá, než si jadernou energii ponechat. Pokud tedy eh, se týká obnovitelných zdrojů energie, ta debata určitě bude pokračovat a určitě je budeme dále podporovat. Děkuji vám za pozornost. Merci, mon cher collègue. Děkuji, milý kolego. Vracíme se ke národním parlamentům a předávám slovo Alici Kojčovské z polského parlamentu. Dziękuję bardzo. E, szanowni Państwo, e, Polska e, nadal uważa... Děkuji vám. Dámy a pánové, Polsko je přesvědčeno, že pro Polsko i pro evropský rozpočet je důležité pokračování politiky soudržnosti. Je to politika, která napomáhá rozvoji regionu. To je tedy jasné a to znamená, že každá členská země by se měla zvolit vlastní priority podle toho, jak vypadají potřeby jejich regionu a celé země. Samozřejmě musí potom přitom být brány v úvahu cíle strategie 2020 my podporujeme politiku inovace, moderní infrastruktury v dopravě, informačních a komunikačních eh, technologií, stejně tak jako rozvoj tvůrčího a kulturního potenciálu. Jsou to oblasti, které potřebují také tedy existují regiony, které potřebují více eh, této soudržnostní podpory. Jsou to zejména ty regiony, které nejvíce utrpěly v nedávné krizi. Domníváme se také, že velmi významnou částí politiky soudržnosti by měl být eh, Evropský sociální fond. Polsko bude pokračovat v debatách o budoucím financování evropského rozpočtu. Domníváme se, že eh, současný systém zdrojů je považován často za neprůhledný a složitý. Debata o evropském rozpočtu by se však měla více zabývat strukturou tohoto rozpočtu a ne, jak se obvykle stává, eh, jeho velikostí. veškeré potenciální nové vlastní zdroje by měly být založeny na principu eh, sdílené zátěže. Zejména eh, by to mělo mít vztah eh, k úrovni hm, tedy vyspělosti a bohatství příslušné země. My nejsme příznivci Eh, nápadů eh, zavádění nových evropských poplatků či daní a podobně jsme proti novým zdrojům naplňování evropského rozpočtu, eh, jako například s obchodování emisemi. Čili to je naše přesvědčení, pokud se týká tvorby evropského rozpočtu. Merci beaucoup, madame. Děkuji. Předávám slovo paní Wouters z poslanecké sněmovny z Belgie. Ja, meneer de Um... Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Hovoříme o koordinaci, hovoříme o synergii mezi evropským rozpočtem a národním rozpočty. Pane předsedo, chtěla se vám říci, že sdílím eh, tyto obavy, to je, že národní parlamenty nebyly konzultovány. Když se podíváme na belgickou situaci, eh, zatím máme vládu v uvozovkách, která se zabývá běžnými záležitostmi, ale určitě některé členské státy by se mohly odstnout ve stejné situaci, jako je ta naše. Když dojde k volbám v nějaké zemi, mě znepokuje, že vláda pak eh, určí rozpočtovou politiku na další čtyři roky. Existuje celá série obcí, politik, které jsou přijaty a to pak definuje hospodářskou a sociální politiku daného státu. A proto se ptám, jak to probíhá v jiných státech. Já vím, že neexistuje žádná povinnost, ale u nás v, ža- v ostatních zemích možná národní parlamenty jsou více implementovány do paktu stability a růstu, který musí být prezentován do konce března. Slyšela jsem paní Pervonš eh, Perez, vy se k tomu můžete vyslovit, proto bych ráda slyšela také něco od ostatních členských států. Jak probíhá tato konzultace, protože je velice důležité, aby národní parlamenty byly konzultovány. Jak jsem řekla, to vlastně stanoví politiku v sociální a hospodářské oblasti a Národní parlament není do toho začleněn. A poté parlament musí odpovídat nebo být zodpovědný za sliby které, a závazky, které byly přijaty. Také jste hovořili o červnu, až eh, naši ministři financí a hlavy státu schválí nebo neschválí návrhy různých eh, států. Já s tím mám problém, protože si říkám, eh, jak to bude objektivně posuzováno, když se budou posuzovat jednotlivé rozpočty můžete říct nějaké zemi, návrhy, které předkládáte, jsou neuspokojící podle našeho názoru a proto se vás ptám, jak finanční trhy zareagují. A to je pro mě velký problém. Budou to ministři financí 27 členských států, kteří budou posuzovat a rozhodovat a pak to bude mít velmi důležité dopady v některých členských státech. A jestliže úsilí, která byla eh, vydána, budou považována za nedostačující. Bylo by třeba, aby byly zapojeny do celého postupu národní parlamenty, protože když se podívám na belgickou situaci, tak existuje celá série politik, která již nespadá ani do národní a federální úrovně, ale regionální úrovně. A regionální parlamenty opravdu nejsou dostatečně zapojeny do celé záležitosti, když se hovoří o inovaci, výzkumu a vývoje, když se hovoří o energetice, to jsou kompetence, které v řadě členských států spadají do kompetencí regionálních parlamentů a proto jsem vám o tom chtěla zde pohovořit. Děkuji. Děkuji. Předseda Mota Pinto z portugalského parlamentu se hlásí o slovo. Prezident, eh, queria eh, começar por recordar, embora... Děkuji, pane předsedo. Rád bych úvodem řekl, že první rok evropského semestru je rokem, který pro mou zemi rozhodně nebyl lehký a to asi nemusím připomínat. To samozřejmě nemá nic společného s evropským semestrem, ale eh, problém eh, úsilí o koordinaci národních rozpočtů, eh, to určitě bude těžká věc. Jedná se zde o nejrůznějších návrzích a to se objevuje tedy v radě tyto návrhy a mm, nejsou de facto příliš konzultovány s parlamentem, tak eh, to je vlastně eh, jakoby eh, příčina politické krize v Portugalsku, kdy tedy došlo k demisi vlády v dva měsíci. Portugalsko v letošním roce prošlo obrovskými potížemi z důvodu naakumulované nerovnováhy, zejména v oblasti státního dluhu. V různých evropských zemích je situace různá. V Portugalsku by to vysvětlení bylo trošku širší a nedá se to eh, nějak jednoduše přímočaře vyřešit. My jsme měli eh, určitou, určitý problém taky eh, s financováním bank, eh, nedostatkem spolehlivosti na straně veřejných financí, čili řada portugalských potíží souvisí s finančnictvím, s efektem, s faktem že Ehm, nedo, nedošlo ke konzolidaci, nedošlo k přizpůsobení v těch předchozích letech, kdy jsme zažívali obrovský růst. Navíc tedy eh, v Portugalsku nás za měsíc či dva čekají volby a my doufáme, že eh, v nich eh, bude vyslovená velká podpora rozpočtové konsolidaci, obnovení rovnováhy v ekonomice a podpoře odvětví, která mají perspektivu. Já se domnívám, že zde ta debata o evropském semestru je také proto, abychom se soustředili na mm, jádro tohoto problému. A v Portugalsku tím problém bylo to, že se eh, ten záchranný eh, balíček eh, Portugalcům nepředložil. To si prostě státní orgány domluvili jaksi víceméně tajně. Samozřejmě, že bylo třeba rychle jednat. A já myslím, že je pravda to, co jste říkal úvodem, že totiž od samého počátku je třeba zapojit národní parlamenty. My ovšem jsme svědky návratu argumentů, které se objevovaly při vyjednávání paktu růstu a stability. Máme národní pakty růstu a konverze. A opět parlament je s tím seznámen vždy ex post. A tak to není dobře. protože to má vlastně dopad na všechny lidi, takže lidi prostřednictvím parlamentu by měli mít možnost se k tomu vyslovit. Teď, pokud se navržená opatření projeví jako nedostatečná, pak samozřejmě je třeba je upravit, pokud se to prokáže. Takže role národních parlamentů se musí posílit, jestliže tedy nebudou hrát žádnou roli při eh, dohodování eh, různých úsporných programů, pak budou oslabeny. A eh, tady by možná mohla pomoci iniciativa Evropského parlamentu. My doufáme, že Evropský semestr vyústí nakonec takový pravidelný systematický přístup koordinace rozpočtů na národních úrovních. Každopádně ovšem národní parlamenty musí být více zapojeny do stanování středně a dlouhodobých strategií. Protože to, co my tady vidíme, je účast ministru financí hlavně. A prostě Národní parlament by to měl od začátku aktivně sledovat, jinak má od začátku svázané ruce. Čili eh, je to takové poučení, neměli bychom do toho, do stejné pasti spadnout ještě eh, jednou. Prostě velkou roli hrálo to, že se nenaslouchalo parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Velice si ceníme, že jste přítomen na tomto zasedání, protože vaše země se potýká eh, s velkými potížemi, navíc připravujete rychle volby. A nyní předáváme slovo paní Triplové. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda začala citátem Martina Luthera Kinga, který řekl, že má sen. A já bych proto ráda řekla, že jsem ráda, že se zde setkáváme poslanci z různých členských zemí plus poslanci napříč politickým spektrem Evropského parlamentu. Myslím, že jde skutečně o příležitost a je také nejvyšší čas, abychom si ujasnili společné eh, zájmy. My vidíme takový jaksi tradiční antagonismus eh, mezi evropskou úrovní a národní úrovní nebo boj eh, členské země versus Brusel. A já myslím, že pokud by to mělo pokračovat, eh, tak to by bylo špatně, protože by to znamenalo, že z politického hlediska se nám nedaří dostat výzvám. My se na to musíme podívat globálně. Jestliže my v Evropě nepochopíme, že eh, pokud nebudeme jednotní, nebudeme moci obstát vůči eh, Spojeným státům, Rusku, Číně, Indii či Brazílii, pak eh, opravdu je tady riziko, že prohrajem. Já si myslím, že skutečně bychom měli se soustředit na společné zájmy. Je to klíčové pro konkurenceschopnost Evropy a já, jakožto příslušníce strany zelených, musím říct, že konkurence schopnost znamená také kombinaci eh, ekologického high-techu a trvalé udržitelnosti. A nejenom na vnitřním trhu, ale také na trhu celosvětovém. A pokud se týče strategie EU 2020, domnívám se, že na národní a evropské úrovni panuje společný zájem více investovat do vzdělávání talentů, výzkumu a vývoje. Jinak, jinak nebudeme připraveni na to nový pohled na konkurenceschopnost. No a samozřejmě Máme společné zájmy zajisté také v politice soudržnosti a v zemědělství. Já si myslím, že pokud chceme spolu eh, se zaměřit na klimatické změny, trvalou udržitelnost a inkluzivní růst, je třeba také třeba eh, soudržnost a zemědělství přetvořit do trvale udržitelnější podoby. Já Vím, že tedy máme zde každý svůj rozpočet, nicméně určitě existují také eh, politické cíle, které jsou v našem společném zájmu. Dále eh, otázce vlastních zdrojů pro rozpočet Evropského parlamentu. Ano, samozřejmě eh, není tak, není moc snadné přesvědčit ty, kteří si myslí něco jiného, ale eh, já bych vám chtěla vyargumentovat, eh, že jsou skutečně nutné vlastní zdroje, jako třeba je daň na kysliční uhličitý, daň na kerosín, na finanční transakce. To by byly velice dobré zdroje pro evropský rozpočet, poněvadž to jsou všechno přeshraniční daně. A já si myslím, že eh, v krizové situaci každý může pochopit, že by to byla výborná myšlenka, poněvadž Eh, de facto vlastní zdroje pro evropský rozpočet, to není nová myšlenka. To bylo zakotveno v evropských smlouvách od jak živa a je třeba to oživit k novému životu. Samozřejmě eh, my se můžeme bavit o evropském rozpočtu na velice technické úrovni, ale eh, je to všechno o politické důvěře, politické vůli dát evropské Unii a její konkurenceschopnosti nový eh, impuls, poněvadž pokud k tomu nebudeme připraveni na úrovni členských zemí, tak se nám to nepodaří. Čili myslím, že je dobré, když si tady vytvoříme alespoň určité společné porozumění toho, o co tady jde. Bien, merci Elga. Děkuji. Samozřejmě bychom rádi sdíleli váš sen. A nyní se dostavil eh, z litevského parlamentu pan Andriu Kaitis a požádal o slovo. Koju, gerbiamas pirmininkė, išties. Děkuji. Pane předsedo, my v Litvě máme velice silný parlament a ve výboru pro evropské záležitosti pracují také zástupci nebo předsedové různých výborů, mimo jiné také rozpočtového a finančního výboru. Plánujeme různé programy a navrhujeme společně roční programy a snažíme se, aby to bylo v souladu s konvergenčním programem a v tomto roce v souvislosti s evropským semestrem jsme splnili naše domácí úkoly a připravili jsme se příslušným způsobem. Diskutovali jsme, se o, diskutovali jsme o pokynech nebo o směrech eh, národních programů a o tom, jaké parametry chceme docílit do konce roku. A nyní čekáme na to, co udělají vlády po jednání v našich výborech a jak bude vypadat návrh programu vlády. Čekáme na tento návrh. A samozřejmě jsme se připojili k Europact Plus. Nejsme členem eurozóny, ale chceme koordinovat opatření v oblasti daňové politiky, chceme se do toho zapojit. A samozřejmě bychom se chtěli také připojit k eurozóně podle toho, jak naplníme mastická kritéria. V roce 2008 jsme se už velice přiblížili jejich splněním a šlo, eh, týkalo, ten rozdíl byl několik procentních bodů za tedy desetinných bodů a Bohužel jsme nám to nepodařilo a tím, že se potom přišla hospodářská krize, tak jsme se ještě více vzdálili od toho cíle. Samozřejmě máme velice přísný eh, úsporný program ve veřejné oblasti. Velice jsme tady některé věci seškrtali a tím vzniklo sociální napětí v naší zemi. a, ale udělali jsme příslušné kroky, snažíme se sledovat naše cíle v souvislosti s evropským semestrem a také pokud jde o koordinaci finanční a hospodářské politiky. K tomu bych ještě řekl, že všechny návrhy Evropské unie jsme projednali, mimo jiné také zavedení dalších daní. a potom také dodatečné eh, vlastní prostředky. A ta diskuze je velice rozsáhlá, nestačí tady mít pouze doporučení komise v oblasti koordinace daňové politiky. Tam máme ještě mnoho věcí, o kterých budeme muset diskutovat. Děkuji. A dále se hlásí pan Milder. Hlásí se ještě někdo další? Pokud chcete hovořit, tak se přihlašte, pan Milder, a pak... Eh, Já to určitě nebudu se snažit uzavřít. Eh, jenom jsem chtěl říct něco, eh, abych navázal na Helgo Triple. My, jakožto členové Evropského parlamentu, tak my Eh, my nerozhodujeme o eh, rozpočtu Evropské unie. My prostě o zdrojích pro tento rozpočet eh, nemůžeme říct vůbec nic. A v minulosti to vlastně bylo to nejkontroverznější, co tady máme. Já mm, nevím, my, my máme de facto takovou výjimku pro jednu eh, zemi a de facto eh, my máme eh, prostě, že ta země něco platí a dostane část zpátky a já si myslím, že to by mělo být narovnáno, to by mělo být narovnáno stejně pro všechny země a také podle Lisabonské smlouvy tam je také zakotveno, že unie by měla mít eh, své vlastní zdroje, přičemž současné příspěvky od členských semí to mm, nesplňují, tedy definici vlastního zdroje. Měl by to být zcela nezávislý zdroj příjmu. Já musím říct, že eh, systém, který platí teď, je naprosto nesrozumitelný. A já eh, musím eh, říct, že v Evropském parlamentu tomu systému nerozumí možná vůbec nikdo a v komisi existují čtyři nebo pět lidí, kteří jsou na to specializováni a eh, ti, jedině ti to mu rozumí. My jsme měli až do roku 1990 systém, který eh, de facto spoléhal na systém, který byl eh, vlastně podíl na určitých daních. A já nevím. Já myslím, že pokud se tady hovoří negativně o eh, zavádění evropských eh, daních, tak ne, my to nemyslíme tak, že by se měly zavádět nové daně, ale že by prostě měly být nějaké zdroje založené na daních. Děkuji. milý milí kolego, a dostali jsme se nyní do chvíle, kdybychom měli završit naši práci, ne udělat nějaké si definitivní závěry, ale naopak si najít eh, další eh, směry do budoucnosti a myslím si, že jsme všichni realizovali, že se nacházíme ve stejné situaci, že jsme zrujnováni. To má samozřejmě velkou výhodu. To nás nutí, abychom byli představivější, smělejší a abychom byli vynalezavější. Nacházíme se v situaci, kdy některé země jsou na tom samozřejmě hůř než ty ostatní a potřebují pomoc. A proto v, tomto, v, tom, v těchto nešťastných chvílích evropská rodina existuje a Vytyčili jsme si cíle, abychom se na jedné straně vyléčili z té těžké nemoci, ale abychom také připravili a hlavně zafinancovali budoucnost. A nyní otázka je, jak to uděláme společně. To je také cílem eh, tohoto setkání a děkuji vám za velmi pozitivní a konkrétní příspěvky. Jaký je nyní časový rozvrh? 20. dubna Evropská komise, to je již příští týden, prezentuje, bude prezentovat návrh rozpočtu eh, Evropské unie na rok 2012. Nevíme, jak bude vypadat tento rozpočet. Eh, možná, že se bude eh, jednat o zvýšení plus nula nebo minus nula. Vidím, že kolegové z Evropského parlamentu se smějí, ale uvidíme, zdali se zasnějí i příští týden. V řadě parlamentů, národních parlamentů, se diskutuje o rozpočtových eh, liních a každý připravuje svůj národní rozpočet pro stabilitu a růst. Dále 29. června Evropská komise předloží ve stejný den, a to poprvé, své návrhy týkající se rozpočtového rámce na několik let, na sedm let evropského rozpočtu. Pořád se jedná o rozpočet Evropské unie 2014-2020 a návrh o příjmech. Někteří kolegové hovořili o příjmech, které financují evropský rozpočet. Kdo financuje evropský rozpočet dnes? To jste vy. To jsou daně, které vy, o kterých vy rozhodujete. A to je za podmínek, které nejsou příliš transparentní. To samozřejmě není předmětem dnešní debaty, ale v každém případě v loni jsme o tom hovořili a znovu se k tomu vrátíme příští rok. 29. června to bude uveřejněno. Evropská komise něco navrhuje, abychom mohli financovat evropské politiky. A zejména program Evropa 2020, ale dalších, další evropské politiky o rozvoji, zahraniční politiku, zemědělskou politiku a podobně. Na podzim ve všech našich parlamentech se bude hlasovat o roz, ročním rozpočtu a souběžně s tím ministři financí, až se sejdou v rámci ECOFINu a Evropské rady, tak tam se zakončí veškeré podrobnosti o postupu evropského semestru. Evropský parlament také se zúčastní těchto reflexí za pomoci paní Beresové, která se zúčastnila našeho jednání, poslouchala vaše názory a samozřejmě to bude brát na zřetel. A předpokládám, že v našich zemích dojde k výměně názorů, k vyjednávání mezi vládami a parlamentem abychom si uvědomili, jak každý, každá vláda zapojí do evropského semestru svůj parlament. Předpokládám to, protože v tisku jsem se dočetl, že tato vyjednávání v některých zemích eh, již probíhá, a vy jste i o tom hovořili, že probíhají diskuze s eh, výkonnými orgány a to by mělo proběhnout během druhého pololetí tohoto roku. Také se domnívám, že by bylo velice důležité, abychom během druhého pololetí tohoto roku si vytvořili jakousi observatoř, abychom zjistili, k čemu dochází v každém národním parlamentu, pokud jde o přípravu evropského semestru. Bude to v roce 2012 během druhé poloviny roku 2011 budeme mít polské předsednictví a navrhuji, abychom s našimi polskými přáteli se podívali na společnou organizaci této observatoře, abychom mohli se skupit informace vycházející ze všech národních parlamentů a podívat se, jak každý si zorganizoval svoji účast doma na přípravě evropského semestru. A pak se dostaneme k začátku roku 2012, to je za rok, a je třeba, abychom si položili následující otázku. Já vám teď eh, chci dát eh, tento podnět a uvažujme o tom. To je, uvažujme o možnosti, abychom na začátku příštího roku se sešli se všemi zástupci Výboru pro finance národních parlamentů a abychom se dostali do podstaty, do hlubších eh, reflexí o problémech a nejenom eh, jako dnes, když jsme vlastně vyslovili takové všeobecné poznámky k postupu, ale abychom se dostali do podstaty na základě materiálu, které Evropská komise předloží na začátku toho prvního evropského semestru týkající se předpovědí o růstu a velkých charakteristických eh, rysů o ekonomikách Evropské unie a to Evropská komise uveřejní v lednu. V lednu Evropská komise nám také předloží všechny hospodářské předpoklady a koncem března se bude konat Evropská rada, která bude definovat hlavní směry pravděpodobně v našich zemích proběhne národní debata. Bylo by užitečné, a abychom mohli zorganizovat takovouto, takovéto jednání a pak už budeme pod dánským předsednictvím a za přítomnosti, za předsednictví Folketingu nebo prostě to už je jedno, jak to zorganizujeme, bylo by dobré, abychom se sešli a vyměnili si názory, abychom společně zareagovali na slova nebo na prezentace Evropské komise a abychom mohli do naší debaty a výměny názorů také zařadit eh, obsahy, protože každý z vás řekl, že musíme vyvíjet doma úsilí, ale také Evropský parlament musí udělat eh, úsilí, pokud jde o evropský rozpočet. A to je normální, protože to financujete vy. Vaši ministři rozpočtu to dělají. A zároveň s tím se pokusíme, nebo se již pokoušíme, se podívat, zdali naše výdaje jsou opravdu alokovány na politiku budoucnosti. Někteří z vás řekli, že se vkládá mnoho prostředků do zemědělství, jiní hovoří o investic do infrastruktur a je třeba, abychom utráceli méně jinde. Vaši ministři to sami říkají, ale měli bychom si to říci z očí do očí, abychom po této výměně informací pak mohli všichni do vlastních diskuzí o rozpočtu dát tu evropskou dimenzi a říct si, nejsme sami, nejsme sami ti, kteří eh, investují nebo financují rozpočet budoucnosti, že to děláme společně a že v Evropském parlamentu musíme také lépe zohledňovat eh, národní problematiky. Nesmíme mít pouze nějaké zpětné vazby, to je, že každá země se bude snažit dostat zpět z rozpočtu to, co tam vložila, ale je třeba, aby rozpočet opravdu posloužil nejenom mé vlastní zemi, ale vůbec celé evropské rodině. Je třeba, abychom zorganizovali takovéto setkání a jestliže to bude úspěšné, tak se to pak stane také eh, jednou ze složek evropského semestru. Určitě jste pochopili, že Evropský parlament se především snaží o to, aby bylo vše užitečné všem. A jestliže si uvědomíme, že takovéto setkání by mohlo být užitečné každoročně, můžeme využít eh, tuto příležitost tohoto setkání a vzájemně si prodiskutovat eh, několika roční rámec eh, evropského rozpočtu a jeho financování. Je to námět a potom, až vy se vlády eh, dohodnout, budete mít vždy poslední slovo. Čím více budeme spolupracovat s předstihem, tak eh, budeme, budeme vidět asi, jak to nakonec dopadne. Několik kolegů hovořilo o financování evropského rozpočtu. Dnes je to financováno z národních příspěvků. Jan Mulder, náš kolega, řekl, že Evropský parlament, pokud jde o příjmy, tak eh, eh, k tomu nemůže nic říci, ale já do toho doplňuji. Vy také ne. O tom nikdo nediskutuje, protože pro členské státy je to povinná výdaj a vy všichni přispíváte do evropského rozpočtu, ale je to povinné. Nemůžeme eh, to snížit ani o jeden cent či euro. To vyplývá z různých smluv a ministři financí a různí další úředníci podle posledního věstníku EU pak uveřejní devítistránkový dokument. Není to demokratický přístup a není vůbec eh, nikdo z zvolených zástupců evropského lidu nemůže říci, že financování evropského rozpočtu se dostalo na, nějaké stanovené, na nějakou stanovenou úroveň. Nemůžeme pokračovat tímto způsobem, proto se jedná o námět, který musíme absolutně prodiskutovat, protože evropský rozpočet vás hodně stojí, protože do něho přispíváte, i když pak využíváte těchto prostředků, ale zatím na toto téma se hovoří pouze na poli Evropského parlamentu, ale ne eh, veřejně nebo ve vašich státech. Je to eh, rozhodováno skupinkou expertů a já myslím, že eh, bychom měli pokročit dále. To, to období je za námi a měli bychom tedy méně utrácet, ale lépe utrácet a proto musíme změnit naše pracovní metody. My jsme všichni zvoleni našimi občany a proto je třeba, aby ty zácné finanční prostředky, které máme, musí být transparentně a veřejně probrány, aby všichni věděli, eh, kam tyto peníze plynou a v každém případě vy byste měli mít poslední slovo. Milí kolegové, děkuji vám za účast a za vaše přínosné připomínky a určitě zůstaneme v kontaktu, protože existuje samozřejmě přát rotující předsednictví a je to společná práce, kterou odvádíme v naší evropské rodině. Děkuji vám a e, uzavírám dnešní odpolední zasedání.